funkci, která je neslučitelná s funkcí evropského poslance. A nyní prosím přejdeme k jednominutovým projevům. A začnu tím, že dám slovo paní Zaborské na jednu minutu. Merci beaucoup, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych využila této příležitosti a připomněla, že od včerejška platí eh, nové snížené stropy na tarify roamingových služeb mobilních operátorů. Takováto regulace by nebyla možné, možná bez existence jednotného evropského trhu, nebyla by možná bez těsné spolupráce evropských institucí. Současně jde o opatření, které v peněženkách pocítí každý občan EU, zejména v době dovolených. Rozumím tomu, proč zejména v posledních měsících vyvolávají kroky představitelů Evropské unie u občanů nevoli a e, často oprávněnou kritiku, ale zároveň jsem přesvědčena, že evropský projekt má smysl. Je důležité, abychom se místo neužitečné diskuse o e, politické unii soustředili na praktické problémy každodenního života. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní Záborská. A slovo má pan Masip Hidalgo. Dámy a pánové, přicházím eh, velmi eh, rozrušen, eh, protože se dovídám, jak španělský lid kráčí madridskými ulicemi a současně mě velice mrzí, že španělská vláda nenaplňuje své úkoly a že jeden velký francouzský eh, spisovatel říkal, že věčné hodnoty země vyjadřuje právě ta schopnost odolávat Před 50 lety eh, povstali Španělé proti fašistické diktatuře a eh, také eh, spolu všechny politické síly dali jas, učinili jasný krok směrem ke svobodě. A spolu s jménem Madariaga můžeme hovořit právě o jejich velkém přínosu. Španělská vláda se Děkuji. Předsedkyně, děkuji vám, pane Masipe Hidalgo, děkuji. A dávám slovo dalšímu řečníkovi, pan Kristian Půzoli. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych hovořil o směrnici o léčivech na evropské úrovni a e, její dopad inteligentní eh, politiku léčiv potřebujeme, Potřebujeme dobrou politiku eh, k uvádění do oběhu těchto nových produktů. Stanovování cen, eh, úhrady eh, cen léčiv jsou velkým problémem pro mnohé občany. V Rumunsku je tomu tak, že bylo přijato několik nešťastných rozhodnutí mezi lety 2009 a 2011. Existuje seznam hrazených medicamentů, ten ale platí pouze čtyři roky a závisí závisí na eh, rozhodnutí eh, vlády. Budou-li eh, vyvinuty nové molekuly, tak je neaktuální. Vláda v dubnu 2011 přijala nová opatření s tím, že prodej určitých léčiv v Rumunsku je nyní zapovězen. Chtěl bych požádat komisi, aby pečlivěji se věnovala takovýmto předpisům. Děkuji. Děkuji, slovo má nyní paní Miranda. Děkuji, paní předsedkyně. Chceme vyjádřit naše velké zneklidnění a také chceme odka- odsoudit eh, mm, převrat v Paraguaji. Eh, tady náležitě zvolení představitelé tam byli svrženi v Paraguaji. A to eh, v parlamentu, který, pře, který, ve kterém převládají konzervativní síly pouze dvě hodiny měl eh, prezident Natovi připravil svou obranu. Je to postup, který vůbec nerespektuje právo na obhajobu. Došlo k manipulaci s demokratickou vůlí, eh, která se měla projevit eh, v Paraguaji po dlouhé době. V Paraguaji došlo k parlamentnímu převratu a tak to je třeba odsoudit tuto věc, tak jak to odsoudil Mercosur, eh, OAS a další organizace. V Evropském parlamentu bychom měli tuto věc jasně odsoudit a volat po návratu eh, ústavně zvoleného prezidenta Paraguaje. Měli bychom jasně říci, že toto vlastně, tento převrat nebyla, nebyl pouze proti eh, předsedkyně. Vážená paní Mirando, děkuji vám a dávám slovo panu Denfatilisovi. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych rád upozornil na dohodu o vízové facilitaci mezi Evropskou unií a Tureckem. Velice mě těší, že Evropská unie se nyní přibližuje Turecku právě prostřednictvím této dohody. Závěry rady z 21. června týkající se rozšíření spolupráce eh, s Tureckem se dotýkají také oblasti justice a vnitra. A nyní čekáme na to, že Turecko eh, bude jasně aplikovat tuto dohodu a tak také umožní Eh, uklidnit kyperský konflikt a je zde také otázka přístupu Turecka. Nicméně je zde tříletá lhůta týkající se Turecka vztahu k třetím zemím a myslím si, že ty důsledky e, jsou zde nedostatečné. EU by měla být konzekventnější v souvislosti s těmito umluvami. Pan Betn. Bylo naznačeno, že může dojít k referendu o EU, ale e, neví se kdy a jaká má být otázka. Ví pouze, jaká otázka ne, ne, nepřichází v úvahu. To je proto, že neví, jak bude Evropská unie vypadat v budoucnu, ale ani my ne. Na obou stranách víme přesně, že jde o jednotný evropský politický stát, Spojené státy evropské. Současná eh, krize je využívána k tomu, aby byla nastolena plná politická integrace. Jediná osoba, která to nechápe, je zdá se David Cameron. Eh, strana nezávislosti eh, Spojených, Spojeného království mu to může vysvětlit. Jediné referendum, které si Britové přejí, je jasná otázka, zdali zůstat uvnitř anebo vystoupit a chceme to mít dříve než později. Děkuji. Děkuji, pane Batene, a nyní pan Segedy. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych hovořit o eh, malé, malé obci Önet eh, v Maďarsku. My jsme Maďaři jsme velmi hrdí na eh, takové eh, osady v této oblasti, zejména protože před 300 lety jsme měli velice důležité zasedání parlamentu v Onodu a také eh, už vlastně 605, 650 let je tato obec velmi důležitá. Onod eh, je obce, která zažila turecké obsazení, vládu Habsburků a také komunistickou vládu, ale přežije také Eh, přežije také eh, EU. Slyšel jsem, že evropská legislativa eh, legislativa, která má být naplňována, neodpovídá tady evropským zásadám. Proto je to otázka také volného obchodu. Ono je místo, kde eh, velmi malí obchodníci, velmi malí farmáři mohou na trhu, trhu nabízet své produkty. Prosím, hajme, braníme takováto zásady. Děkuji, děkuji pan Bratkovský. Ne, není tady? Není tady, tak pan Sikersky. Děkuji, paní předsedkyně. Slyšeli jsme eh, poslední hvězdy na fotbalovém eh, mistrovství světa a tím eh, skončil velký masový festival, velký, velký svátek sportu. Eh, do Polska se dostal nový duch, a to nejenom v oblasti sportu, ale i v dalších oblastech, protože se nám podařilo eh, spolu s dalšími partnery situaci zvládnout, také fotbaloví fanoušci zvládli eh, situaci a velice si cenili Eh, pohostinnosti v naší zemi. Děkujeme také za vaši důvěru, že jste nám svěřili takový projekt. Děkujeme také Evropské unii za eh, fondy, finanční prostředky, které nám umožnily zlepšit infrastrukturu eh, silnic, železnic. Tato infrastruktura bude sloužit ještě mnoha a mnoho let. Jsme velmi spokojeni. Děkuji vám. Nyní má slovo paní Kastex. Euh, Děkuji, paní předsedkyně. Zítra budeme diskutovat o akta, ale já bych chtěla dnes večer hovořit o takové okrajové, ale velmi důležité, podle mého názoru, důležité otázce. A to jsou uh, slova, která pronesl pan de Gucht na výboru INTA 20. června. A já ho cituji. Když se rozhodnete hlasovat proti eh, dříve, než o tom rozhodne soudní dvůr, musím vám říci, že přesto bude komise dále pracovat na současném postupu. My jsme se k tomu zavázali a eh, negativní hlasování nezastaví postup u soudního dvora. Konec citátu. Nejenom, že se mně zdá, že takováto slova neuznávají e, smlouvu, ale především, a to tady chci odsoudit, e, znamenají nepřijatelné znevažování Evropského parlamentu, demokracie vůbec a občanů, které zastupujeme. Takže e, už, končí, už končí váš čas, ale já myslím, že je jasné, co jste chtěla říct. Děkuji vám, paní Kastex, a dávám slovo panu Kelimu. Děkuji, pane předsedo, paní předsedkyně měli bychom se zaměřit na skvělou práci, kterou odvádějí učitele základních škol ve vztahu k programu ekologických škol. V rámci tohoto programu se žáci učí o klimatických změnách a učí se respektovat životní prostředí. V mnoha eh, těchto školách eh, mě překvapuje množství informací, kterými žáci o těchto tématech disponují. Je důležité eh, tyto školy ocenit a také učitele na těchto školách. Ehm, ehm, doporučuji parlamentu, aby odměnil tuto práci um, jakýmsi oceněním uh, učitelů, kteří um, odvádějí tak skvělou práci i na dobrovolném základě, protože nám dělají velkou laskavost a zaslouží si za to ocenění. Děkuji. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Minulý týden, když bylo rozhodnuto o řešení eh, dluhu a bankovní situace, to je velmi vítané. Můžeme říct, že tady i hrozí eh, případně kolaps bankovního systému a irský lid tady rozhodně če očekává odpovědné rozhodnutí situace, která vznikla nedostatečnou kontrolou. Rozhodnutí na samitu minulý týden vlastně vychází z programu Trojky a snad to e, bude znamenat rychlý návrat trhu. E, irska, irský lid hlasoval v květnu pro stabilitu a e, rozhodně by nic takového nebylo možné, kdyby byl vetován SME. Eh, vytváření fiskální unie a bankovní unie by rozhodně eh, nemělo také zabránit eh, našemu pochopení, že tady také sociální dividenda. Máme to, potřebujeme takové rozhodnutí o Evropské investiční bance a dalších nástrojích pro růst a veřejné investice. Myslím, že dalším krokem musí být sociální pakt, který umožní dosáhnout spravedlivé společnosti. Děkuji. Děkuji, paní Bilbao. Barandika. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, já chci poděkovat za eh, dohodu, ke které dospěla summit pro zachránění eura, ale chci také hovořit o problému, který dopadá na evropské regiony, které Eh, se snaží dodržet rozhodnutí eh, Lucemburského soudu. Já pocházím z jedné takové eh, regionu, z Baskicka. My jsme vedli reálnou ekonomiku, dodržovali jsme pravidla po celou řadu let a naplnili jsme sociálně tržní ekonomiku. Byli jsme přímo vzorově ukázkou solventnosti a hospodaření s veřejno s veřejnými financemi. Pak ale nastala jiná politika a výsledky jsou zcela jasné. Eh, všechno, co se naplnilo potřebu 30 let, se naplně ztratilo. Eh, vlastně eh, já žádám, aby se našlo řešení pro celou Evropu a vyřešilo se tento paradox, což někteří nazývají teritoriální tenze. Děkuji a není pan Kryzodelos. Kryzodelos. Nikos. Děkuji vám, paní předsedkyně. Evropský parlament se velmi nezajímá o diskuse, které proběhly v Řecku v oblasti zdravotnictví. Jde o úpravy do roku 2020. Konkrétně se jedná o přístup občanů ke zdravotnickým službám. V současnosti eh, v Řecku zdravotnictví zcela kolabuje a eh, úřady mají velké potíže vůbec zachovat eh, zdravotnické služby. Krize eh, přispěla eh, k vzniku další krize v oblasti nemocnic. Nemocnice musí pouštět čím dál více personálu. Dochází i ke škrtům v oblasti zdravotnického personálu, ale i lékařů. Mnohé tyto osoby jsou nyní nezaměstnané. Před časem. Pan Barroso uvedl, že je důležité tyto eh, těžké podmínky eh, občanů eh, vyřešit a zlepšit. Já se domnívám, že každý řecký občan musí mít právo využívat péči a zejména zdravotní péči a je nutno prověřit mm, podmínky a zdali jsou v souladu s evropskými politikami. Děkuji. Děkuji, pan Paška. Vážené kolegyně, kolegově. Vážené kolegyně, kolegové, víte si představit, že by se parlamentní výbor Ruské eh, eh, dumy eh, zabírající se eh, otázkou menšin eh, v sousedních zemí vybral do Gruzie nebo do Lotyšska a bez informování eh, orgánů těchto zemí se manifestačně na svrchovaném území těchto zemí účastnil oficiálních jednání o tom, jak by měla vypadat péče o občany Gruzie nebo Lotyšsku. Říkáte si, že nad takovými nesmysly není nutno se zamýšlet, ale před několika dny si eh, výbor pro přináležitost maďarského parlamentu provokativně uspořádal oficiální jednání na území svrchované Slovenské republiky bez dohody se slovenskými úřady. Maďarští poslanci si napřed jako zloději pronajali prostory na univerzitě ve slovenském Komárně a pak na akademickou půdu přijeli jednat a rozhodovat o tom, co má slovenská vláda eh, učinit pro blaho těch Maďarů, kteří žijí na území Slovenska. Bylo to opravdu pouze pozam napomenutí na informování a slušnost mezinárodních vztahů, obejití diplomatického protokolu, anebo další hluboký řečník je přerušen. Není má slovo pan Vadim Tudor. Dámy a pánové, rád bych oznámil, že v Evropské unii je 26 nezávislých zemí a jedna kolonie a tím je moje milovaná vlast Rumunsko. Není to kolonie ve vlastním slova smyslu, kolonie, je to kolonie USA, kde se CIA může dělat, co chce. Je proto několik příkladů. Například dochází k přivlastňování bohatství země, e, zlata, stříbra a ještě ropy. Za druhé, jsou to vojenské náklad, základny, tam se vydávají tisíce dolarů. Například 48 eh, letadel typu F6 se prodalo a ty už byly dost prolezlé. A pak je zde další věc, kterou mám na srdci. A eh, to jsou volby, při nich se podvádí. Při minulých komunálních volbách došlo také k volebním podvodům ze strany USA, kdy bylo na 900 důstojníků z USA poslána do mojí zemi, země. Předsedkyně přerušuje pana Tudora. Děkuji vám a nyní má slovo paní Flašíková Beňová. Děkuji vám pěkně. Děkuji vám, paní předsedkyně, kolegyně a kolegové. Evropská unie, jako každý členský stát čelí obrovským problémům. Jsou to problémy nejen ekonomické, finanční, ale hlavně sociální. A právě nyní je důležité, aby jednotlivé členské státy mezi sebou dobře spolupracovaly, aby měly navzájem dobré vztahy a aby v Evropě za, opět zavládla atmosféra dobrého partnerství a rovnocených vztahů. Proto se připojuji ke kolegovi, a musím říci, že jsem hluboce znepokojená tím, že výbor maďarského parlamentu jednal na území členského státu EU, Slovenské republiky, aniž by kolegové z Maďarska toto jednání konzultovali předem, jak káže diplomatický protokol s partnery ze Slovenské republiky. Vláda Slovenské republiky si přeje dobré vztahy se všemi partnerskými zeměmi a všemi sousedy a věříme, že Tyto dobré vztahy si v budoucnu bude také přát maďarská vláda v budoucnosti, když to nebude vláda. Děkuji paní a Beňová, paní Ogulant. Votre micro, votre micro. Voilà, voilà, ça marche. Děkuji, paní předsedkyně. V loni jsem navštívila Washington a setkala jsem se eh, s oběma stranami v eh, Senátu a sněmovně reprezentantů, abych eh, projednala případ Magnického. Jak známo, mm, zahraniční výbor a i Senát hlasovali pro podporu zákona a Příští týden to bude projednáno ve výboru pro zahraniční záležitosti. Budeme tam jednat o takzvané zprávě Sergeje Magnického. Návrh je podobný tomu, co e, se zvažuje v USA. Jde o to, odsoudit eh, vysoké ruské funkcionáře, kteří jsou spjati s eh, organizovaným zločinem nebo korupcí a eh, kteří se volně pohybují v EU. Jde o to, abychom uplatnili sankce. Paní předsedkyně, musím protestovat proti zneužití Um, eh, ze strany rumunského státu a justičního aparátu. V Rumunsku jde o to, že eh, prezident a bývalá pravicová vláda se eh, si tyto instituce přivlastnili a to vedlo k řadě eh, přehmatů. Eh, tyto instituce eh, byly využity k mm, zabránění změny politické situace. To platí i pro ústavní soud, kde prakticky byly podvázány aktivity vlády. Ráda bych poukázala na to, že je zde provozována selektivní justice, to ale není úkol soudního systému. Porušuje to právní stát v členském zemi EU. Je politování hodné, že celá tato kampaň eh, byla eh, prováděna a podpořena i Evropskou stranou lidovou. Eh, jsou to protidemokratické přehmaty, které nelze tolerovat. Děkuji. Nyní má slovo paní Dansila. 16. června došlo ke komunálním volbám a znamenalo to skutečnou změnu v Rumunsku. Odpovídá to většinovému přání občanů. Lze to konstatovat všude. Nicméně to byla také reakce na chyby minulosti a také na hospodářské a sociální problémy. Evropský parlament v souvislosti s demagogickými eh, pokusy PDL tyto pokusy odmítl a měl by na pořad jednání někdy vzít otázku demokracie a stavu demokracie v Rumunsku. Parlament a instituce by nyní měly možnost řádně pracovat. Chci podpořit přání rumunského parlamentu a sice, aby se konalo zvláštní zasedání, na kterém by se projednávaly e, výsledky posledního evropského summitu, informoval by o nich premiér. To je skutečná novinka a je to určité gesto normálnosti Eh, které velmi vítáme, zvláště ve srovnání s minulostí a také ve srovnání s tím, co propaguje eh, prezident. Ubíráme se správně. Děkuji, slovo má pan Gallagher. Děkuji, paní předsedkyně. Já vítám výsledek eh, samitu Evropské unie z mm, Bruselu minulý týden. Jde o přímou rekapitalizaci evropských bank, což velmi vítám a je to velký krok eh, dopředu a potenciálně to může vést k restrukturalizaci dluhu a redukci břemene eh, na eh, ramenech irských daňových poplatníků. Doufám, že evropští ministři financí se brzy sejdou k jednání o tomto dluhu a také se podniknou kroky vůči Španělsku a dalším Eh, rozhodnutí Iru eh, ratifikovat referendem eh, dohodu o finanční stabilitě. To bylo také uvítáno na samitu a rozhodnutí vůdců EU prolomit bariéru mezi státní zadlužeností a bankovní zadlužeností je velkým krokem vpřed. Děkuji, mní má slovo paní Děkuji vám. Tento týden jsou činěny významné kroky při definování společné agrární politiky pro, po roce 2013. Minulý týden došlo k setkání v Bukurešti a to se e, zástupci rumunského zemědělství, byl tam také předseda výboru Agri. Šlo také o návrhy na zlepšení adresované komisi. Spolu s kolegyněmi a kolegy sociálně demokratické frakce se domnívám, že usnesení o společné zemědělské politiky musí také zohledňovat následující aspekty. Musí se snižovat rozdíly mezi silnějším a slabším zemědělstvím. Potřebujeme spravedlné rozdělování peněz ze zemědělského fondu členským státům. Vítám návrh pana Capo Santose, který žádá spravedlivější rozdělení pladeb členským státům a také to, aby přímé platby se dostávaly k těm osobám, které je potřebují. Děkuji, pan De Angelis. Děkuji, paní předsedkyně. Když hovořím o průmyslu v mé zemi, tak po sedmi letech eh, podpory v nezaměstnanosti požádala eh, jedna firma působící v Itálii o eh, konkurzní řízení. Je to eh, velký podnik, druhý největší v regionu eh, Lazio a nyní zavře své brány a tudíž i subdodavatelské podniky. Tento podnik eh, byl koupen právě s cílem delokalizace pracovních míst a konkurzu úpadku. A nyní je nutno postarat se o to, aby zaměstnanci videokonu našli perspektivu. Sedm let byli v nejistotě ohledně eh, pracovního místa. Ehm, Itálie, ale i Evropa musí zasáhnout, eh, musí uplatnit opatření, aby eh, nalezli budoucnost tomuto podniku. Děkuji. Pan Cortés Nostra. Já bych tady chtěla odsoudit v tomto parlamentu to, co dělá nynější španělská vláda, i přes doporučení komise týkající se škrtů, že by se to nemělo týkat inovací, vědy, školství, přesto to došlo ke škrtu o 22 ehm, my potřebujeme naopak více investic, potřebujeme investovat eh, do této oblasti, jinak se z toho země nikdy nevzpamatuje. Není Eh, možné dále snižovat počet ehm, stipendií. Eh, takovéto tendence eh, nemohou náležitě uspokojit potřeby země. Bylo by to vlastně ke naprosté změně zaměření země. To je přece naopak kapitál, lidský kapitál, který je tak důležitý pro budoucnost naší země. Účenost v oblasti vědy Eh, přece eh, nemůže trpět pod záminkou krize. Děkuji a nyní paní Ayala Sender. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěla vyjádřit uspokojení, že byl byli propuštěni právníci z Mezinárodního trestního soudu, eh, zejména eh, konkrétně Esteban Peralta Lozí, a eh, Byl propuštěn poté, co došlo k určitým zásahům ze strany předsedkyně soudu a dalších mezinárodních orgánů. Jsem tedy velice ráda, že tito právníci byli propuštěni. Oni přece pouze prováděli svou práci. Současně je i negativní zpráva a sice, že jeden z pracovníků tam vlastně mají velké, velké problémy se zvládáním Eh, eh, požárů ve Španělsku a my musíme bohužel tady eh, velice litovat, že jeden z pilotů helikoptéry zahynul. Děkuji a nyní prosím pan Kučery. Děkuji, paní předsedkyně pokud jde o problematiku ilegální imigrace do Malty, tento problém narostl za poslední tři týdny. Eh, mnozí ehm, odcházejí z Afriky, aby nalezli eh, budoucnost v Evropě. Je to eh, kontinuální přísun lidí, kteří ilegálně vstupují na území Malty. Chtěl bych požádat o větší, solidarity s Malt, větší solidaritu s Maltou ze strany Evropské unie. Je to výzva pro celou Evropu a odpovědnost by neměla nést pouze Malta Eh, protože je eh, eh, na pomezí mezi oběma kontinenty. Evropský pakt o integraci o imigraci selhal, sdílení břemene nefunguje. Pouze málo členských států nabízí eh, Maltě pomoc a tváří v tvář této situaci členské státy mají povinnost jménem solidarity učinit krok vpřed. Především potřebujeme přísná pravidla, která budou platit pro každého. Chci apelovat na to, aby více zemí eh, přispěli eh, tak, aby vznikl mechanismus, který umožní sdílení břemen. Také potřebujeme potřebujeme právní mechanismy, které budou účinné. Děkuji vám a nyní... A nyní prosím, eh, máme zprávu eh, o, o eh, ochraně dobrých životních podmínek zvířat nejdřív